Okay. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a pánové, vážení kolegové, můžeme začít. Začneme bodem 13. Stav obchodních jednání s Mexikem. 9. listopadu jsme měli poslední výměnu názorů na toto téma. loni byla delegace do Mexika. Je tam ambiciozní termín do konce 2017, kde byla snaha dospět k závěru během konference VTO, ale k tomu, jak se zdá, nedošlo. Takže teď stále ještě vyjednáváme a samozřejmě bychom chtěli vědět, jaká je ta situace. Dnes zde máme některé zástupce mexické ambasády tady. Vítejte. A samozřejmě také hlavní vyjednavačku Helenu König za DG obchod. Takže také vítejte. Nejprve dám slovo paní König a potom naší stále zpravodajce a potom jednotlivým poslancům. Takže paní König, jak jsme na tom? Děkuji moc, pane předsedo. Dámy a pánové, vaše excelence, jsem velmi ráda, že zde mohu být. Jak řekl pan předseda, máme zde ambiciozní plán a doufáme, že budeme schopni to dokončit do konce roku 2017. Myslím, že obě strany se naprosto shodují, že takový byl cíl, byl to ambiciozní cíl, ale důležité je, aby obě strany vyšly z těchto jednání s dohodou, která by prospívala oběma ekonomikám pro mnoho následujících let. Takže přesto, že se nám podařil velký pokrok v tom kole v prosinci, stále je zde řada věcí, které zůstávají. Hodně věcí se podařilo vyřešit, ale jsou zde i některé klíčové věci, které je stále potřeba dořešit, což není neobvyklé v takovéto fázi takovýchto jednání. Takže mezi 12. a 22. prosincem jsme měli sedmé kolo v Mexico City tam jsme se dohodli na osmi kapitolách, prohloubili jsme diskuze o některých klíčových otázkách, které bylo potřeba ještě řešit, co se týče ochrany investic, co se týče veřejných zakázek, kde jedna z těch klíčových věcí ze strany EU je pokrývat tu subfederální úroveň v Mexico City, protože na federální úrovni už je dostatečné pokrytí na tou stávající dohodou. Měli jsme také dobré diskuze, co se týče služeb. Jsou zde stále některé nedořešené otázky, co se týče finančních služeb a, přesunu obchodníků, Mode 4, a také co se týče duševního vlastnictví a ochrany dat a patentů. Podařil se nám ale pokrok u nějakých nových kapitol, například boje proti korupci. Udělali jsme pokrok také obecněji u služeb, kde jsme si vyměnili nabídky. Měli jsme také dobré diskuse, co se týče zeměpisných označení což je klíčovým zájmem Evropské unie. A samozřejmě i mexické podniky mají velký zájem o to, aby měli své zboží na trhu. Některé jsou na trhu velmi dlouhou dobu. Jednali jsme také o nejnovější nabídce, co se týče přístupu zboží na trh. A toto budeme ještě dále projednávat v té závěrečné fázi. Od tohoto kola do konce roku se byly ty týmy, týmy znovu v kontaktu. Byli jsme před minulý týden v Mexiku a jednání pokračují. V týdnu od 5. února zde přivítáme také mexický tým tady v Braselu a potom od 12. února po 11. do Mexika. Takže, jak vidíte, čeká nás poměrně nabitý program. A je zde silný závazek, silná snaha dokončit co nejdříve tato jednání, pokud možno někdy na začátku tohoto roku, i když nemáme ještě přesné datum ale chtěli bychom to uzavřít před volební kampaní, předtím, než začne v Mexico City. Chceme jenom připomenout, že v Mexiku budou volby 1. července a oficiální začátek prezidentské kampaně je 1. března. Já jsem zmínila, že ty týmy se budou setkávat, budou tam také kontakty mezi ministry Doufáme, že minister Kvachardo a e, komisařka Malstrem se budou moci sejít tento týden. Komisařka Malstrem je připravena také cestovat do Mexika, když už bychom byli v té závěrečné fázi jednání a zbývala třeba jedna nebo dvě otázky, které by vyžadovaly jednání na ministerské úrovni. Na začátku jsem zmínila, že samozřejmě klíčové je dospět k dobrému výsledku těchto jednání. Jak si asi pamatujete, protože jde o modernizaci stávající dohody, tak tyto modernizace jsou dost důležité. Od té minulé dohody uplynulo alespoň 15 let a došlo k různým změnám v mexické legislativě i na straně EU. Takže i když to může znít, že to není až tak náročné, když už nějaká stávající dohoda tam je, tak přesto tam je potřeba v každé kapitole provést nějaké aktualizace. Ti, kdo jste si prošli ten text, který jsme vám dávali v prosinci, tak jste z toho asi všimli. Teď řešíme přístup zboží na trh především a tam hovoříme především o oblasti zemědělství, která nebyla součástí té předchozí dohody. ale samozřejmě se přesouváme také eh, od modelu ISDS do modelu investičních soudů. Takže myslím, že později můžeme zodpovědět otázky. Děkuji, paní Kvěnek. A nyní dávám slovo našim stálým zpravodajům. Paní stále zpravodajce. Ano, děkuji za slovo. Já bych chtěla prvé chtěla poděkovat komisi za toto vysvětlení Je to vlastně poprvé, kdy pro EPP připravuji zprávu, která se týká modernizace zprávy o obchodu s Mexikem. Takže já bych nejprve chtěla říci, jak důležité je pro obě strany, jak pro EU, tak pro Mexiko, abychom společně dosáhli kvalitní a ambiciozní dohody, která bude schopna na pomoci vyřešit nebo řešit společně všechny současné globální výzvy. Hmm. Nikdo nechce dohodu, která by nebyla tak ambiciozní, jako byly ty předchozí, která by byla jakýmsi krokem zpět. A proto si myslím, že e, z obě strany e, činí v tomto směru velké úsilí, mám velkou radost a mohu souhlasit s tím, že pro nás je zásadní, abychom dosáhli dohody ještě předtím, než začne volební období, než začne volební kampaň. A samozřejmě doufáme, že budeme mít eh, dostatečně kvalitní obsah, abychom té dohody mohli dosáhnout, abychom mohli se na tom všechnom shodnout. Já bych eh, si ještě chtěla zeptat na některé podrobnosti komise a také i zástupce mexické strany. Co se týče zadávání veřejných zakázek, eh, upozornili jste na určité obtíže v tom, jak otevřít ten trh na té subfederální úrovni samozřejmě by tam byla určitá reciproční dohoda, že bychom se i my otevřeli vůči Mexiku. Takže chci se zeptat, jak vypadá ta stávající situace v této otázce. Dále, co se týče říze, řešení sporů. Vypadá to, že Mexiko učinilo krok vpřed, já jejich návrh vítám, přijímám, ale chci se zeptat, co říká Mexiko tomu eh, návrhu Evropské unie, aby byl určitý multilaterální soud, který by mm, byl jakousi modernizací těch investičních soudů. A dále, co se týče těch zeměpisných označení, vidíme, že se tam objevují určité svízele a to z toho důvodu, že ty systémy jsou rozdílné. Mexický systém eh, vychází z obchodních označení, z obchodních značek, a mm, eh, my máme to zeměpisné označení, byly tam různé spory <laughs> ohledně jednoho síra čego. Ehm, měli jsme třeba podobný problém i při dohodě eh, s Kanadou, ale nakonec se to vyřešilo, takže se chci zeptat, jak to vypadá s Mexikem. A dále, co se týče udržitelného rozvoje. Na základě informací, které byly zveřejněny, víme, že už eh, bylo dokončeno sedmé kolo Eh, v prosinci a že komise už by chtěla, nebo že už končí eh, ty diskuse, které se týkají udržitelného rozvoje. Chci se zeptat, jaké jsou konkrétní úspěchy tohoto, eh, této kapitoly. Podařilo se komisi mm, nastínit nějaké nové způsoby, jak dosáhnout dohody, která bude mít opravdu mm, dobrou kapitolu o udržitelném rozvoji. Takže chci se zeptat, jak eh, komise postupovala, aby, tam, aby se to týkalo například pracovně právních vztahů, environmentálního práva, aby to bylo tedy samozřejmě všechno v souladu s pozicemi VTO a Mezinárodní organizace práce. Také se chci zeptat na eh, uplatňování pařížské dohody. Ještě je zde jedna otázka, otázka genderu, postavení mužů a žen. Je zde mm, zjednání z Chile. Chci se zeptat, zda eh, by komise také ráda do té dohody za, e, přiřadila určitou kapitolu, která se týká i postavení mužů a žen. Myslím si, že pro Mexiko by to bylo zásadní. Mohl by tam být nějaký mechanismus, který pomáhá ženám, aby se mohly lépe eh, účastnit mezinárodního obchodu. No a pak jsou zde ještě lidská práva. Zaslechli jsme špatné zprávy, které se týkají e, situace lidských práv v Mexiku v roce 2017 bylo tam více než 25 tisíc vražd, ehm, takže více než 1500 eh, vyšetřování nyní probíhá. Eh, jsou to tedy vraždy, 1500 eh, vražděn. Každý den je znásilněno 35 žen, takže jsou to tisícovky. Když se pak podíváme na ty mm, roční statistiky. Navíc v Mexiku jsou velké problémy s eh, obchodováním s drogami, ta čísla se každý rok navyšují. Chci se zeptat, co s tím vláda dělá, jak se snaží situaci řešit. Konkrétní otázka, jak můžeme spolupracovat s Mexikem na tom, aby se Mexiko s těmito různými negativními jevy vypořádalo. Pak je tam ještě boj s korupcí. Mm, v pátém kole Evropská unie nabídla Mexiku nabídku, mm, určitý návrh, který se týká boje s praním peněz. Chci se zeptat, jak, jak Mexiko zareagovalo na tuto nabídku Evropské unie? A jaká je nejnovější, jaký je nejnovější vývoj v této oblasti? Další věc, transparentnost. Zde jsme slyšeli dobré zprávy, že tento konkrétní, respektive náš výbor i naše politická frakce trvají na tom, aby komise zveřejňovala svůj mandát pro vyjednávání. Například byl tam ten mandát pro Chile. To byla dobrá novina, ale nemělo by to být jenom taková nějaká výjimka. Nemělo by to být něco naprosto mimořádného nebo nového. Mělo by to být běžná běžný způsob. Takže si chci zeptat, kdy bude zveřejněný ten mandát pro jednání s Mexikem pro to osmé kolo. A teď, co se týče časového harmonogramu. Jsou zde určité věci, které mě znepokojují. Kdy máte v plánu zveřejnit posouzení dopadu o udržitelnosti, aby to mohlo být bráno řádně v úvahu během dalšího jednání, během dalšího toho vyjednavacího procesu? Skutečně se domníváte, že budeme schopni eh, ještě stihnout hlasování během tohoto funkčního období tohoto parlamentu? Děkuji za vaše odpovědi. Ano, děkuji. A nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. Nejprve paní Emma McClarkin. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že dohoda mezi EU a Mexiko potřebuje zmodernizovat a to co nejrychleji. A je tedy po, poměrně zklamáním, že se nám <laughs> zatím nedaří eh, dodržet ta, tu původní lhůtu, která byla prosinec 2017. Takže si myslím, eh, nebo chtěla bych se zeptat, proč se to nepodařilo, proč se ten termín nestihl. Mm pak zde padly už otázky na zadávání veřejného, veřejných zakázek, na eh, boj s korupcí. Já bych se chtěla konkrétně zeptat, na co vlastně eh, Mexiko čeká, že řekne komise, protože jsou zde určité nabídky, něco je na stole, něco bylo už dohodnuto. Chci se zeptat, zda Mexiko čeká, že my za nimi s něčím přijdeme, nebo že, že tedy oni uh, Eh, čekají na nějakou naši reakci, takže v čem vlastně, kvůli čemu nastalo to spoždění. Eh, A pak se chci zeptat ještě, zda na ta jednání má nějaký eh, dopad uskupení nafta. A pak ještě poslední věc. Co se týče investic, respektive toho systému investičních soudů nebo soudů pro investice, chtěla bych se zeptat, jak si v současnosti stojíme v této věci, jak to vypadá. Velice děkuji. Nyní za GUE paní Lola Sanchez. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěla říci, že v Mexiku je situace v oblasti lidských práv dramatická. Teď jsme zaznamenali jednu z takových nejkrvavějších období. Mm, podle statistik v loňském roce každý den zemřelo v Mexiku 17 lidí. Jsou tam různé násilné zmizení, různé únosy, je to opravdu alarmující. Korupce bují celým Mexikem a je tam také bohužel v té zemi dost takový silný pocit eh, beztrestnosti. Mariči Patricia mm, jako kandidát byla napadena Víme, že v této dohodě je také velká kapitola o, zejména tedy o tom obchodu a rozvoji, ale musíme tam do toho dát lidská práva. Myslím si, že mm, se nám e, to dařilo. Také e, se nám um, i zlepšilo zatlačit na Evropskou komisi, aby posílila tyto klauzule této dohody. Nicméně minulý týden ve Štrasburku na plenárce jsme také apelovali na to, že je zapotřebí být ještě ambicioznější v tom, aby Eh, bylo povinné dodržovat tyto klauzule v těchto dohodách. Mm, jedinou způsob, jediným způsobem, který to může garantovat, bude systém sankcí. jedině to garantuje, že ty, eh, systém, že ty klauzule budou dobře uplatňovány. Pak je tam ještě revizní doložka, která se týká celé té dohody. A pokud by ta modernizovaná verze neobsahovala tyto klauzule, o kterých jsem hovořila, tak eh, by pak nebylo možné mm, tu spolupráci vést. Takže se chci zeptat, jaké konkrétní sankce jsou v této dohodě stanoveny a jak vypadá ta revizní doložka? Nyní, co se týče obsahu jednotlivých kapitol, tak mě zajímá, Jaké aspekty tyto, do, tyto kapitoly obsahují mm, s ohledem na pařížskou dohodu a také na Mezinárodní organizaci práce? Protože víme, že Mexiko třeba vůbec ani neratifikovalo eh, dohodu o kolektivním vyjednávání z roku 1999, která je pro nás velice důležitá. My se vlastně modernizujeme určitou dohodu, která už existuje, ale jsou tam eh, věci, které jsou zásadní pro mnoho členských států a potřebujeme, aby tam byla také zaručena transparentnost. Členské státy musí být schopny vyjádřit své názory. Má poslední otázka zní, zda mm, tato dohoda bude také v rámci smíšených kompetencí či nikoli. Eh, Barbara, ano, děkuji. Já mám dvě otázky. Vy jste mluvili o i remain skeptical because it seems to me that um, what you are proposing. Mně se zdá, že uh, to, co navrhujete, nezachází dál, než jsou uh, nějaká dobrovolná doporučení. Mě by zajímalo, zda usilujete o nějakou vynutitelnost těch korupčních opatření v té dohodě. Za druhé by bylo zajímavé vědět, jak pokračuje jednání o nafta. Zda mm, existuje nějaký zásadní rozdíl v těchto paralelních obchodních jednání, jedním, jedno mezi USA a Kanadou, druhé Mexikem. Ehm, dohoda mezi EU a Mexikem by byla zajímavá, protože by to mohlo být zajímavé pro naše budoucí obchodní jednání s USA. Děkuji a nyní Karolín ten Heinz. Děkuji, pane předsedo. Ano, i mně se zdá, že je důležité po 15 letech postupu této dohody v platnost, tak ji modernizovat. Ale ehm, kvalita před rychlostí, jak bylo řečeno, ehm, přestože Uh, už bylo řečeno mnohé, tak se k tomu ještě chci vrátit. Jak to vypadá s tím mandátem? Bude zveřejňovan? Uh, to je důležité. My všichni chceme budoucí dohody um, uh, vidět už ve fázi mandátu, co v tom stojí. Další otázka se týká SCS. I ETS. Tady byly velké diskuse o tom na straně Mexika. Jak se k tomuto systému staví Mexiko, jaký je tam pokrok. Korupce, to už bylo zmíněno, mně se zdá, že se nyní o tom diskutuje, ale co se děje, co se stane, když Mexiko nebude dodržovat předpisy. Dobrovolnost sama o sobě je dobrá, ale nepovede k úspěchu. Další Mm, poslední otázka, protože jako sociální demokraty nás zajímá kapitola udržitelnosti. Náš bývalý e, zpravodaj, který přišel k EPP, e, eh, tam byly důležité sankční mechanismy i eh, z EPP je podpora, abychom diskutovali sankce, abychom zavedli sankce. A tady je moje otázka, jak se to projedná s Mexikem. Anamaný Miner, na poslední řadě. Děkuji, pane předsedo. Komise uh, uzavírá spoustu obchodních dohod. Bohužel jsou tam velké mezery. Například osm nevládních organizací to zdůraznilo nocení dopadů udržitelnost dohoda s Mexikem No, no, začalo teprve v listopadu, ale udržitelnost a hodnocení dopadu, druhé vydání, jak se říká, tak tam je specificky uvedeno, že toto posouzení musí proběhnout ex ante, tedy před, předem. Udržitelnost, mm, tak e, to je strana 9 manuálu vyjednávání hodnocení dopadu. Eh, tam je konzultační proces se všemi zainteresovanými, kteří mají zájem o lidská práva. Eh, jaký to má ale smysl, pokud to už začalo? Musíme se na to podívat blíže. Mexiko má špatnou reputaci, co se týče lidských práv, o tom se tady mluvilo. Eh, zpráva Amnesty International, jak, sem, jak Mexiko přistupuje k uprchlíkům. My jako Evropský parlament musíme udělat analýzu. Evropská komise by měla být schopna toto uvést do svých jednání. Mě by zajímalo, jaký status má tento manuál. Je to seriózní manuál, anebo je to prostě publicita, propagace, která, kterou bychom měli hodit do koše. Pokud to je seriózní jak můžeme eh, očekávat, že komise tam začlení naši, naše příspěvky. Děkuji. Nějaké další body vzhledem k dalším otázkám kolegů, paní Clarkin, eh, která se zabývá nafta. Můžete vysvětlit, jak um, ten vývoj v souvislosti s nafta ovlivňuje tuto naši situaci a poslední zprávy o jednání nafta mohou mít dopad na strategii mexickou stranou. SD kapitola, o tom jsme měli velké diskuse v parlamentu. Můžete nám něco ří, říci k tomu této kapitole ve vztahu e, s touto kapitolou v CETA? Jak víte, tak tam máme dobré věci, například otázka, e, partneři by měli garantovat mm, aby národní justiční systém, aby všichni pracující měli právo ehm, žalovat v případě porušení ehm, vnitrostátních zákonů nebo revizní klauzule. Jaký je tedy status této kapitoly? zde Mexiko, zde CETA, paní Koenig. Děkuji. Děkuji, vážení eh, kolegové, eh, tam byla více otázek, abych se vrátila k tomu, co bylo řečeno. významu toho, aby byla ambiciozní dohoda, jistě. Mělo by to být na stejné úrovni jako dohoda nedávno uzavřená, eh, specificky CETA. Eh, je součástí NAFTA, jednání s Mexikem a USA, ale další dohody jako s Větnamem a s Japonskem. Když mm, se vrátíme k některým konkrétním bodům. Veřejné zakázky. Jsem řekla na úvod, že přístup eh, mm, k tomu subfederálnímu trhu je věc, kterou dlouho požadujeme od Mexika. Mexiko nikdy neotevřelo své trhy subfederálním veřejným zakázkám. A je to jedna z oblastí, kde vláda musí konzultovat mexické státy. Měli jsme dlouhé diskuse, včetně na ministerské úrovně a dá se říci, že Mexiko akceptovalo princip uh, začlenění těch subfederálních úrovní států do kapitoly o veřejných zakázkách. A modalita je eh, trošičku složitější, protože musí eh, být konzultace a souhlas těch států. Je to jedna z kapitol, která ještě není uzavřená. Eh, vedeme jednání na nejvyšší úrovni Mexiko. Hledá možnosti, jak Eh, to zajistíte, než bude dohoda uzavřena. K mezinárodnímu systému soudů, ti, kteří viděli zápisy s um, panem Knigaltem a komisařkou Malstrem, eh, tak uh, víte, že Mexiko akceptovalo uh, pracovat s tímto novým systémem soudů, což je velký krok, velký pokrok pod ISDS, který zatím Mexiko mělo ve všech bilaterálních dohodách. Také jsme mluvili o mm, bilaterálním investičním soudu. Ehm, to nebude v této dohodě, to se zpracovává jinde a lze říci, že tady zájem, aby i ze strany Mexika, protože to má samozřejmě mm, dopady mm, ekonomické, pokud přejdete od bilaterálního k multilaterálnímu systému. Nicméně tady se zaměřujeme na bilaterální um, ustanovení systému investičních soudů. Stále se to projednává. Geografické indikace, ano, jsou tady některé obtížné věci, souvisí to s přístupem na trh zemědělským zbožím. abyste věděli, tak Mexiko um, pracuje na vnitřní legislativě geografických označování. Vy asi víte z našich mm, posledních obchodních dohod, že EU mm, trvá na tom, aby všechny mm, geografická označení z evropského seznamu byla chráněna v, Němec, v Mexiku. Ehm, některé se projednávají, kde chceme jinou flexibilitu, asi jste viděli v CETA a budou i v Japon, s Japonskem. Je to indikace toho, že pokud jsou tam skutečné komerční zájmy, tak evropská strana je připravena hledat řešení, ale musí to být mm, doprovázeno ekonomickými a právními aspekty a neznamená to, že naše mm, označení nebudou chráněna. K mandátu, jak víte, tak komise musí žádat mandát o jednání s Mexikem, aby byl zveřejněn. Já nemám žádné další informace, kromě toho, toho, že byla zveřejněna dohoda s Chile. Komise doufá, že brzy bude i mandát pro jednání s Mexikem, že bude zveřejněn. K hlavní otevřené otázce jsem zmínila že i a také již jsem mm, říkala, že je tady celá řada otázek přístupu na trhy k zemědělským k zboží. Tady stále musíme projednávat úroveň tarifů. Ta jednání spolu souvisí, všechno spolu souvisí protože se nedohodneme, dokud nedohodneme vše. E, že bude více diskusí v příštích týdnech. Myslím, že Mexiko jasně ukázalo, že mají zájem o přístup na trhy, my také máme zájem o GI a o některé klíčové kapitoly těch pravidel, specificky ICS a veřejné zakázky. Ale nejen, je tam celá řada dalších, IPR například. Je zde. Tato kapitola se um, blíží kapitole CETA. Um, my ověřujeme ten test, který jsme odsouhlasili v prosince tento, Text by měl být brzy v parlamentu. Co se týče umluvy ILO, tak mm, cílem je implementovat umluvu ILO, kterou obě strany, ke které se obě strany přihlásily. A pokračování úsilí o ratifikaci umluvy ILO, která ještě nebyla ratifikována. Co se týče ehm, uplatňování um, kapitoly TSD, tak to se stále um, projednává tady v parlamentu mezi zainteresovanými aktéry. Uh, co tedy je navrhováno pro dohodu s Mexikem? Je revizní klauzule stejná e, jako u CETA. Ehm, to proto, že interní diskuse ještě neskončily. O toto téma sankcí. V tuto chvíli je ehm, to předčasné, než to bude finalizováno, abychom to dávali do eh, dojednaného textu. Boj proti korupci, tak tady také je otevřený mechanismus vynucování. My vyjednáváme s Mexikem, jak o tom, jak e, toto uplatnit. Komise by si přála co nejsilnější závazek, ale nemohu říci, jak to dopadne. Co se týče genderové otázky, to se objevilo bohužel později e, v diskusích. Nebylo to prezentováno Mexiku. Hmm, gender eh, je součástí politické dohody, uvidíme. Jak to dopadne po uzavření této eh, dohody? Máme tady globální dohodu a Eh, toto je součástí aktualizace globální dohody a jsou tady problémy, které je možné projednávat, i když tam není konkrétně obchodní agenda, tak jsou tam věci, které můžeme projednávat v rámci um, politického mechanismu implementace. Pařížská dohoda, tak tady byl, to byl návrh, který jsme dostali Eh, konkrétně z Francie. Ale později, když se finalizovala celá kapitola TST, takže jsme si nepřáli znovu otevírat tu kapitolu, protože se blížíme ze uzavření. Pokud tomu nedojde v příštích měsících, tak uvidíme. Jakmile je kapitola uzavřena, tak je složité Hm, tu diskusi znovu otevírat bez vytváření dalších bariér, nových bariér. SIA, jak víte, komise vedla hodnocení dopadů, to je povinné. Udržitelnost a hodnocení dopadů začíná, jakmile začíná jednání. Je to náročná procedura, Ehm, máme externí kontraktory, kteří připravují zprávu. Trvá to dlouho a jedna z výzev, kterou jsme měli v těchto jednáních, bylo, že jsme si přáli, aby ta jednání běžela rychle, aby skončila za rok a půl. Bohužel SIA, ta, ty termíny SIA, když jsme pracovali co nejrychleji, tak nebyl, nejsou úplně splněny, eh, aby ta jednání mohla probíhat tak rychle. Co se týče SIA, tak my um, to zvažujeme konkrétně. Eh, zprávy, které se objevují, když ta poslední ještě nepřišla. My jsme projednali s občanskou společností rámec pro SIA. Také bychom měli vést další diskusy v únoru o další zprávě. Nekonečnou doufejme, že ta bude k dispozici do léta. Já považuji za nešťastné, že jsme nebyli schopni to finalizovat předem. ale bohužel nebyla možnost projít všechny požadavky na SIA a současně dokončit závěrečnou zprávu. Nicméně mohu vás ujistit, že již jsme zohledňovali eh, celou řadu bodů v našich jednáních. Lot, Ima, you want to conclude? Děkuji moc. Eh, Emo, chcete to uzavřít krátce? Ano? Krátce bych chtěla poděkovat všem členům INTE za účast a zapojení. Samozřejmě budeme hájit to, na čem jsme se dohodli. A komise slyšela, že zásadní pro všechno v těch nových smlouvách je, aby tam byla ustanovení, co se týče kapitoly TSD, aby to bylo opravdu efektivní a sloužilo to svému účelu. Abychom tady mohli vytvořit nějaké sankční mechanismy. Ještě není stanoveno, jaký ten mechanismus bude, aby umožňoval určité sankce, ale jsme pevně rozhodnutí, že až dojde k té diskuzi, tak se o to budeme snažit. Je také zásadní, že v těch nejdůležitějších aspektech je potřeba bojovat proti korupci. Jinak bychom měli problém především, co se děje třeba v oblasti lidských práv. Co se týče toho multilaterálního systému, tam nemůžeme podepsat smlouvu se zemí, která není rozhodnuta pro tento model, který by řešil konflikty na multilaterální úrovni. Ale jsem přesvědčena, že ta naše snaha získat ten vyjednávací mandát bude zahrnovat to, co říká parlament, protože my jsme ti, kdo reprezentuje obhajobu všech občanů a zájmů všech občanů Děkuji. To byl bod 13. Nyní přecházíme k bodu 14 na našem programu. Také se to týká probíhajícího jednání, ale možná trochu pomalejšího. Jedná se o jednání s Indií. Ta jednání začala, myslím, v roce 2007. Takže je to stále probíhající proces. Máme tady paní Kénik, jednu z hlavních vyjednavačů. paní Koenig se tedy věnuje i Indii a a máme tady také eh, zástupce Indie z velvyslanectví. Nejprve dám slovo paní Koenig, potom paní Kuma a potom panu Davidu Campbellovi Benramenovi, našemu stálemu zpravodaji. Děkuji moc, pane předsedo. Jsem samozřejmě ráda, že zde mohu být v přítomnosti její excelence paní Kumar a mohu mluvit před členy výboru INTA. Máme dobrou příležitost podívat se, kde jsme v těch diskuzích, co se týče jednání o dohodě mezi EU a Indií. Jak říkal pan předseda, od roku 2013 neproběhla žádná kola jednání, nicméně proběhla řada diskuzí o znovu navázání těchto jednání. A nyní skončil 14. summit mezi EU a Indií v říjnu loňského roku a na tamto summitu se hovořilo o včetně premiéra o té snaze znovu navázat tato jednání a posilovat obchodní vztahy mezi EU a Indií. A rozhodně zde e, z naší strany nijak neváháme. Co se týče jednání o dohodě o volném obchodu, to je samozřejmě součást těchto jednání a velmi důležitá část. Od roku 2013 jsme samozřejmě pokračovali v bilaterálních jednáních o řadě otázek. Máme setkání našich pravidelných pracovních skupin a to vše bylo velmi užitečné. Takže to neznamená, že by všechno zůstalo nedotčeno. Po tom summitu v říjnu se rozhodlo, že dva hlavní vyjednavači, já a paní Anita Pravin, se sejdeme a setkali jsme se v listopadu v Dilí, kde jsme prošli řadu kapitol, kde jsme měli řadu důležitých politických vývojů. Došlo tam k řadě změn, tak jako například v Mexiku, o kterém jsem předtím hovořili. Byla zde řada změn, které je potřeba nějak reflektovat. Když zvážíme, kolik času již uplynulo od roku 2013. Jednali jsme o SPS, TBT, kapitole o investicích, ale také o zeměpisných označeních a o obchodě a udržitelném rozvoji. a stále je jasnější, jaké rozdíly mezi námi jsou a máme stále jasnější představu, co je možné dosáhnout v jednáních. Po těchto jednáních jsme se tedy rozhodli, že budeme pokračovat na technické úrovni, řešit tyto klíčové kapitoly mezi indickými a evropskými vyjednavači a hlavní vyjednavači Eh, se budou těmito otázkami řešit, zabývat eh, pravděpodobně na začátku druhého čtvrtletí a podíváme se, jak si stojíme a dáme určitá doporučení nebo schrneme ta jednání. Ale chceme dát také členským státům a jiným zúčastněným stranám představu, co mohou očekávat při znovu zahájení těchto jednání. Jedna konkrétní věc, která se již řadu let projednává, je ochrana investic, tedy tato část dohody. A je to tedy součástí těch jednání stávajících Určitě si budete pamatovat, že na konci roku 2005 Indie souhlasila s modelem BIT a došlo k tam k ukončení těch stávajících dohod. Pro komisi by bylo bývalo pravděpodobně lepší ponechat tyto dohody v platnosti, ale bohužel 21 ze 24 těch dvoustranných dohod o investicích od té doby vypršelo. Jsou zde nějaké podobnosti mezi tím modelem a naší novou investiční politikou? co se týče transparentnosti a možnosti Jsou zde ale určité rozdíly, například co se týče daní, a, a také co se týče spravedlivého zacházení. Na obou stranách se snažíme zjistit, kde je jaká flexibilita, ale jsou zde určitě také nějaké výzvy. Na začátku dubna se k tomu opět vrátíme a doufáme, že budeme mít jasnou eh, představu pro další summit který by měl být někdy během podzima zde v, Brasel, v Bruselu. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych všem popřát eh, v Evropském parlamentu hezké dopoledne a ráda bych při této příležitosti informovala o tomto tématu. Chtěla bych nejprve poděkovat eh, hlavní vyjednavatelce za Evropskou unii za to, že velice eh, srozumitelně a jasně popsala stávající eh, fázi jednání. Je pravda, že na 14. summitu bylo vytvořeno společné sdělení nebo společné prohlášení, které vyslalo jasné signály obou stran, že obě strany se zavazují k tomu, aby o, znovu obnovila jednání se snahou vytvořit komplexní a vzájemně prospěšné bilaterální obchodní smlouvu. Hmm, začala jednání. My chápeme to, co řekla Evropská unie zcela jasně na jednání, že pro, eh, aby ta jednání vůbec začala, musí jste být příznivé podmínky. A to znamená, že nejprve musí proběhnout, eh, nebo že, že teď tedy se chystají, no teď probíhají taková přípravná jednání. Také eh, hlavní vědnovatelka za EU řekla, že v listopadu proběhla velice užitečná jednání. Také proběhly ty pracovní skupiny delegací. A ti, eh, máme zde vlastně 13 takových kapitol, Každý, každá ta skupina se věnuje své mm, kapitole a také víme, že ten, nebo známe ten návrh eh, Evropské unie, aby se další schůzka konala začátkem dubna. Já bych chtěla zdůraznit, že Indie eh, má velký zájem na tom, aby se brzy uzavřela nová eh, bilaterální obchodní smlouva mezi Evropskou unii a in, um, Evropskou unii a Indii, protože víme, že je to všechno důležité pro obě strany, jak obchod, tak investice. Ještě bych chtěla říci, že v lednu jsem se účastnila toho jednání v Dili a poté, co jsem se setkala s jednotlivými také orgány Indie, tak mohu tvrdit, že máme velkou pravděpodobnost toho, že se nám podaří znovu zahájit ta už ta samotná jednání. Chtěla bych ještě vysvětlit jednu věc, um, Indie se po rozhodnutí vlády um, rozhodla, že ukončí stávající eh, bilaterální investiční dohody, které měla s více než 80 zeměmi. A důvodem bylo to, že ty stávající smlouvy měly určité nedostatky. My jsme rozeslali každé té zemi nový modelový text, za kterým si stojíme a chtěli bychom Um, na tomto textu začít nová jednání. Uh, chtěli bychom jednat i s jednotlivými členskými státy, ale tedy Evropská unie říká, že tedy to musí být tedy za celou Evropskou unii. Takže chci ještě jednou říci, že ten text nebo ten, tato politika se netýkala pouze vztahu s Evropskou unii, ale se všemi zeměmi. A také chci říci, že to, že skončily ty bilaterální obchodní smlouvy, tak to neznamená konec ochrany investicím. Uh, protože je tam také ještě doložka o skončení platnosti, která hovoří o tom, že všechny investice budou chráněny. Je tam vlastně eh, to datum eh, dokončení nebo ukončení platnosti smluv, ale hovoří se o tom, že to vlastně ještě bude dalších 15 nebo 20 let Eh, platit ta ochrana těch investic, takže to bych chtěla dovysvětlit. A pak bych ještě chtěla ráda říci, že mm, se také těšíme na to, že, jedno, že bychom tedy vedli eh, jednání klidně s jednotlivými členskými státy. Nicméně vzhledem k Lisabonské smlouvě a další legislativy eh, ta jednání musí vést za Evropskou unii Evropská komise. Musíme také si uvědomit, že Indie je mm, země, která je rozvíjející se zemí. Máme tam mnoho sektoru nebo odvětví, která můžeme otevřít, která můžeme liberalizovat. Nicméně, pak tam jsou určité národní zájmy, například posílení výrobního odvětví nebo ochrana pracovních míst. A tam musíme být obezřetnější, ale víme, že evropská strana si uvědomuje všechna tato, všechny tyto fakta. Náš premiér eh, trvá na tom, že bychom měli spolupracovat s Evropskou unii a abychom vytvořili společně takovou dohodu, která bude pro obě strany přínosná, aby to byla ta situace, kdy obě strany eh, budou mít eh, z toho prospěch. Eh, mm, máme určité své politické koncepce a cesty. Snažíme se o to, aby to všechno nakonec dobře dopadlo. A chci říci, že také obchod mezi Evropskou uní a mm, Indií narůstá, i investice narůstají. Mm, také se máme určité stěžení iniciativy, například to, aby, nebo posílení digitalizace Indie. A rovněž například i Světová investiční banka si zřídila, nebo eh, pardon, Evropská investiční banka zřídila svou pobočku v Dili Chci říct, že jsme také zahájili již určité velké programy a iniciativy. Dále jsme zřídili nový mechanismus, který má usnadňovat evropské investice v Indii. Chceme tam zlepšovat osvědčenou praxi, pardon, tedy vyměňovat se osvědčenou praxi Indie. Také již brzo um, zveřejní své politiky, které se týkají obnovené průmyslové politiky Eh, také se to týká i ochrany osobních údajů. Chtěli bychom tu politiku sladit eh, s Evropskou unii. Myslím si, že ta politika je mnohem více v souladu eh, s tou politikou Evropské unie než třeba dříve. Takže, pane předsedo, já si myslím, že mm, téměř logicky to všechno působí, nebo to mm, vede k tomu, že Evropská unie a Indie bude v následných měsících úzce spolupracovat a já ze všech sil se budu snažit na to, abych ta jednání usnadňovala a abych pomáhala obou stranám dosáhnout dohody. Děkuji za tento příspěvek a nyní dávám slovo panu Davidu Campbell Bannermanovi. Děkuji za slovo, pane předsedo, vážená paní velvyslakyně, vážená paní Kinegová. Jsem velice rád, že jste přišli mezi nás. My jsme se rozhodli řídit speciální monitorovací skupinu, ale tedy bohužel nebylo toho příliš mnoho co, co bychom mohli monitorovat nebo o čem bychom mohli referovat. Nicméně jsou tam určité pozitivní jevy, na který, o kterých jsme dnes slyšeli. Mm, byly tam určité schůzky technických odborníků, což samozřejmě všechno vítám, ale myslím si, že celkově jsme všichni frustrováni tím, že ten pokrok je pomalý a jak jsme slyšeli, tak už je to vlastně téměř pět let, mm, kdy ta jednání probíhají. Přitom je tam eh, trh, kde je 1,2 miliardy eh, lidí, mnoho z nich je, má vysoké vzdělání, máme mnoho věcí společných. Eh, máme zde například 150% daň na nějaké luxusní věci což tedy třeba zabraňuje tomu, aby se dováželo více do Indie třeba automobily Jaguar nebo i třeba i whisky, což je úplně tragické pro některé části naší země. Já bych chtěl říci, že se to ale netýká pouze některých sektorů, ty problémy spíše je to takové obecné. Netýká se to pouze přístupu na trh, ani speciálních služeb, ani um, le, například zadávání veřejných zakázek nebo farmaceutických výrobků. Myslím si, že bychom potřebovali um, celkově tu dohodu jaksi překopat, přeorat. Měli bychom se do toho pustit co nejdříve Domnívám se, že tam existuje několik zásadních otazníků, jak, se, jak vlastně postupovat. Já jsem se účastnil také schůzky v Buenos Aires, která se týkala VTO, Světové, Světové obchodní organizace, a tam si myslím, že se ukázalo, že tam existuje takový určitý přístup, nebo takový ten, jaký, ten hlavní přístup k obchodu. Myslím si, že bychom se měli podívat opravdu, v čem je ten zakopaný pes. Opravdu má Indie zájem o svobodný obchod, opravdu věří v ten ten, ten volný obchod. Já si myslím, že obecně i, ta, i ten název volný, volný obchod, free trade, že v některých sektorech je to takové um, citlivé takže vítám to, co říkala paní eh, velvyslankyně o těch pozitivních věcech. Já mám ještě několik komentářů. Za prvé, vždycky hovoříme o tom, že se jedná o dohodu o obchodu a investicích eh, po rozhodnutí, které se týkalo dohody se Singapurem, se Singapurem, to možná asi paní um, Kenigová ví, budete nějakým způsobem revidovat, že ta dohoda bude také o investicích? Co kdybychom ty investice vyndali a tím by se to celé možná urychlilo? Bylo by to třeba možná trošku podle toho modelu dohody s Novým Zélandem? A nebo chcete pokračovat s tím, že v rámci té dohody se budou řešit i investice? Protože vlastně se ta jednání začala už předtím, než byl vynesen ten, um, to soudní rozhodnutí. Evropského soudního dvora. A pak se chci zeptat, jak to tedy bude dál? Čím je to všechno bržděno? Je tam, není tam opravdu nějaké skutečně zásadní, nějaká zásadní překážka, která se týká volného obchodu, anebo je tam nějaký problém, který je řešitelný? abychom to tedy všechno mohli opravdu celé nějak eh, znovu um, eh, cít od začátku a dovést to k úspěšnému konci. Děkuji. Nyní se ještě přihlásilo o slovo několik kolegů a budu muset každému omezit řečnickou dobu na jednu minutu. Karolín, prosím. Děkuji. Já bych chtěla eh, přivítat eh, jednavače i paní velvyslanky někomu. je zajímavé se bavit o tom, co všechno se plánuje. Mm, měli bychom zase větší transparentnost, zveřejnit mandát. I ochrana investorů, také já chci říci, že tady je nový model, je tady e, zdůrazňováno právo na regulaci, mm, nejprve je třeba e, vyčerpat vnitrostátní instance, než Um, umožnit přístup k STS. Indie nepožaduje udržitelno, kapitolu udržitelnosti, ale souhlasila bych s tím mm, bez eh, dalších ustanovení. To by pro nás bylo podstatné, jaké budou obsahy. Mm, jsou to tedy mm, podmínky, pokud se to všechno bude eh, ratifikovat, eh, pokud nebudou splněny, tak se nebude dále vyjednávat. Kristof Fielner, prosím. Eh, pan Fielner je nemocný. Většina z nás je v tuto chvíli více nebo méně. Děkuji paní velvyslankyni, děkuji komisi za mm, podrobnou informaci. Je jasné, že moment, eh, ten ten momentum jednání trošičku ztratilo, což je škoda. Indie je velká demo, největší demokracie na světě a musíme udělat všechno, a to také z indické strany, aby se eh, ten, eh, to zase rozběhlo. Na tom se shodneme. Já mám konkrétní otázku k ochraně investic to nás vždy mm, zajímá efektivně, podle Lisabonu za to zodpovídá EU. Současně ale existuje směrnice, schválená ještě za minulého parlamentu, která říká, že bilaterální dohody mohou zůstat. A já musím upřímně řečeno, když e, chceme oživit Hmm, jednání, tak vidím jako kontraproduktivní rušit to, co funguje součást ASEAN. Samozřejmě chceme nový systém, ale nový systém ještě neexistuje a my žijeme dnes. Děkuji. Eh, ale Marie Müner za, zelené, za GUE. To je pro mě čest ctí. Pane předsedo, mm, jednání s Indií eh, probíhají od roku 2007. Teď se objevují otázky, co se děje v ASEAN. Ehm, jsme největším obchodním partnerem Indie. Čína je nyní na druhém místě dovoz z EU se omezuje, vidíme geopolitické implikace. Ehm, několik otázek na komisi. Co komise slibuje, že dá na stůl? Vízová liberalizace, je tady záměr toto nabídnout Indii? Indie musí plnit požadavky na SPS a označování. Nemělo by se eh, jednat na mm, úkor dohody, protože to je, tady jde o bezpečnost potravin. Um, outsourcing kdy pracující ve světě jsou vlastně stavěni do konkurence a nemají žádnou ochranu, ta situace se ještě zhorší, jestli tam budou kapitoly jako v TISA. Co komise dělá v této věci? Dále, je komise připravena eh, tam eh, dát ehm, to, že nejprve je třeba vyčerpat vnitrostátní tedy možnosti. Klaus Buchner. Ehm, komise připravena uzavřít dohodu, kde bude skutečně e, robustní obchodní rozvojová kapitola. Jak už bylo řečeno, robustní znamená také, že se někde bude sank- budou sankce, pokud se objeví problémy. Moje druhá otázka, co e, z generiky? I tady e, byly v minulosti značné problémy. Jak to vyřeší komise? Heidi Hautala na závěr. Velice stručně e, předseda Tuska, Juncker, Morgerini zdůraznili význam nediskriminace v Indii. A já se chci zeptat, když tady máme paní velvyslankyni, jak Ehm, jaký je postoj, ehm, eh, co se týče diskriminace eh, těch, kteří eh, jsou jaksi nezařazení v kastách. To je nejvíce diskriminovaná skupina na světě, mají naprostý nedostatek práv, to má dopad na naše pracovně právní obchodní vztahy. Děkuji, tak to je přímá otázka na vás, paní Velvyslanky, jestli můžete odpovědět. Ehm, ta odpověď je jednoduchá. Máme nejenom staré tradice, ale také ústavu a principy státní politiky, které určují naše zákony. Veli, to velice komplexní a e, stanoví je centrální vláda, vláda států a řeší diskriminace, co se týče kasty, vyznání nebo pohlaví nebo etnika v zemi, kde je 1,3 miliarda lidí, miliardy lidí, tak dochází k incidentům každý den. Ale existují mechanismy, jak to právně řešit. Nezávislého e, eh, soudní, e, eh, soudu takže máme adekvátní mechanismy, jak toto řešit. Je to interní záležitost, kterou řešíme. A Evropský parlament eh, v srpnu toto uznal v rezoluci, která byla mm, vydána 13. září. Já nepopírám, že každý den dochází k nějakým incidentům, ale v populaci, jako je ta naše, kde je 29 států, různé kultury, náboženství, podmínky, celá tato věc se musí řešit holisticky. V každém případě eh, každý případ je specifický, specializovaný a my si ceníme vašich obav a děkujeme vám za váš příspěvek. Děkuji paní velvyslankyně, paní Koenig, pět minut. Já mluvím rychle, ale doufám, že to tlumočníci stihnou. Na úvod, mm, jak řekla paní velvyslankyně, já bych to um, označila za taková průzkumná jednání, abychom viděli, co, jaká jsou očekávání. My chceme, aby cokoliv bude, cokoliv dáme na stůl k diskusi během roku, tak to musí být tak, že eh, každý, kdo rozhodne, si bude vědom očekávání a omezení červených linií z každé strany. To je minimální požadavek ehm, na úvod mm, před uzavření jednání. Problém je, že máme na obou stranách vysoká očekávání a malé, bylo málo předběžných diskusích o flexibilitách. A oni existují, to už se ukázalo v předchozích jednáních, která byla přerušena v roce 2013. E, jak jsem řekla, posunuli jsme se dál, musíme se podívat, jak se stojíme teď. Investice, o tom jsem mluvila ve své prezentaci, že Indie um, má investice FTA my neopouštíme tuto politiku, budeme dále projednávat podstatu ochrany investic a jmenovitě nový model IT, který má Indie. Budeme schopni, to, za to budeme schopni do budoucna řešit, to je otázka. Teď je lepší se zaměřit na to, čeho chceme dosáhnout na obou stranách. Zda se někde setkáme, doufejme, že ano. Co se týče vyčerpání místních um, prostředků. Tady je důležité, abychom se ne, ne, nezasekli, eh, nezapletli do národního systému, který trvá příliš dlouho. To je jeden z klíčových aspektů, o kterém budeme pravděpodobně jednat, protože my chceme možnost ukončení investičních sporů a jejich vyřešení. K mandátu, tak eh, se, eh, to je v rukou rady, aby zveřejnila mandát. Komise eh, mm, jasně mm, řekla, že naším záměrem zveřejnit nadcházející mandáty. My chceme, aby to bylo zveřejněno, což je pozitivní, co se týče té kapitoly TSD. E. Tady um, je, jde ehm, o to, že máme v této kapitole vysoké ambice, indové ne tu, tuto kapitolu tradičně neměli ve svých FTA. Je tady mnoho otázek, mnoho komentářů, které jsou předkládány. Abych to zdůraznila, stejně i jako jiný partner, kapitola TSD je velmi důležitá. My samozřejmě v této fázi nejsme schopni rozhodnout, zda sankce tam budou začleněny nebo ne v minulé části, kdy jsme jednali o Mexiku, tak jsme ta jednání ještě neuzavřeli mezi různými aktéry v rámci EU, ale budeme připraveni eh, postupovat dál. Doufejme, že to nebude dlouho trvat. Ne, eh, zahodíme všechno, co jsme učinili v minulosti, ale změny v TST a další jsou důležité. Další důležitá věc je flexibilita v rámci VTO, se týče léčiv. Um, od toho neustoupíme v tomto případě, protože my chápeme význam eh, generik nejenom v Indii, ale pro rozvojové země obecně. Nejedná se o snižování kvality potravin. Eh, my mm, sledujeme naši tradiční politiku. Děkuji. David Děkuji moc. Pane Benme, chcete se ještě vyjádřit na závěr? Já Já bych chtěl se také vyjádřit. Děkuji. Takže nyní přecházíme na hlasování bod 15 a nejprve tedy bude zkušební hlasování, aby si všichni mohli zkontrolovat, zda jejich kartička funguje, takže zahajuji to hlasování testovací. Uzavírám hlasování. Dobře, takže všechno funguje. Takže nyní můžeme přejít k tomu prvnímu hlasování. Je to hlasování o těch výsledcích trialogu, co se týče uh, dumpingu. Hlasování otevírám. Končím hlasování. Přijato širokou většinou. Gratuluji zprav, zpravodaji panu Fialnerovi. Další bod je bod 16. To je stanovisko k tomu systému vlastních zdrojů. Reporta je pan Vinde Kamp. První je kompromis 1 pro, proti, zdržují se. Přijato. Ne, omlouvám se. Takže teď kompromis 2 pro, proti, zdržují se, přijato. Nyní pozměňující návrh 7 pro, proti, zdržují se, přijato. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdržují se, odmítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdržují se, přijato. Pozměňovací návrh 18 pro, proti. Ještě jednou, prosím. Pro, proti, zdržují se, zkontrolujeme to. Takže otevřeno hlasování. A končím hlasování takže zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdržují se, přijato. Pozměňovací návrh 19, ale takže ten ne, ten ne. Takže 27 pro, proti, zdržují se, zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdržují se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdržují se. Myslím, že zamítnuto, ale zkontrolujeme to. Takže kompromis 7, otevírám hlasování. A končím hlasování. Takže je to jasně zamítnuto. Potom ty pozměňovací návrhy byly staženy, takže potom tady máme kompromis 8 pro, proti, zdržují se, přijato. 35 pozměňovací návrh. Ne, tam je takže příště to správně přečíslujte. Dobře, a potom máme to závěrečné hlasování, elektronické hlasování otevírám. tam říkají, že to bylo špatně očíslováno, ta 35. Takže konečné hlasování je otevřeno. A končím hlasování. A je to přijato. Gratuluji panu Van de Kampovi. A nyní bod 17. Takže bod 17. <clears throat> Zde se jedná o doporučení Radě, Komisi a SVČ k jednáním o souhné dohodě EU Azerbajdžán. Máme zde pouze návrhy pana Takuly, takže mm, pod padl návrh, aby jsme hlasovali unblock. Nikdo nevyjádřil námitku, čili kdo je pro pozměňovací návrh 8 až 19. Kdo je pro, kde proti, kdo se zdržel? Přijato. A ještě závěrečné hlasování, to bude provedeno. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to tedy schváleno velkou většinou. Děkuji za hlasování. Dnešní hlasování, hlasování dnešního dopoledne bylo krátké. Děkuji. So, if you would like to leave the room, please. Pokud eh, někdo odchází, poprosím, aby tak činil v tichosti. Děkuji. A teď už. Teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Když tak venku je voda. Takže nyní se dostáváme k bodům 18 a 19. Jde o otázku Světové obchodní organizace. V prvním případě je to otázka té zprávy delegace na parlamentní konferenci o VTO v Buenos Aires a obecně Otázka, jak to všechno bude pokračovat do budoucna, protože všichni víme, že výsledek té konference v Buenos Aires byl zklamáním. A to fungování eh, VTO tím bylo vážně spochybněno. Delegace Evropského parlamentu měla 14 členů a účastnil se ročního zasedání té parlamentní konference a potom také té ministerské konference 11. A samozřejmě se také účastnila řady bilaterálních setkání s různými ministry, například z Japonska nebo z Austrálie a nebo z Argentiny. takže ta delegace tam měla vel, velmi slibné aktivity, ale ta parlamentní konference nebo ta řídící, ten řídící výbor tam měl, tam dlouho diskutoval o dokumentu na závěr té parlamentní konference a nakonec byl tedy vydán ten dokument – ale bez nějakého podstatného obsahu, protože jsme nebyli schopni s těmi zástupci těch 60 přístup, příslušných parlamentů konstruktivně dospět nějakému kompromisu. Obzvláště jedna země, o které jsme mluvili dnes dopoledne již, Indie, tam mě blokovala hodně oblastí mezinárodní obchodní politiky. v podstatě měli jenom jeden zájem, a to otázku toho potravinového zabezpečení, aby tato otázka byla dostatečně řešena. A to vedlo k tomu, že v mnoha ostatních oblastech nebyly dosaženy žádné podstatné výsledky. A proto musíme opravdu uvažovat o tom, jak dále řešit tuto parlamentní konferenci. Pro mě už nemá vůbec žádný smysl, aby tolik lidí z parlamentu z mnoha zemí seděli spolu dva dny a přitom z toho vzešel dokument, který nic neříká a, a e, nikdo vlastně to také nezná ani. My jsme se potom ptali na té ministerské konferenci, zda znají ten dokument nebo četli ten dokument té, té pre, parlamentní konference a všichni odpovídali, že ne. Takže to nedává smysl. Takže myslím, že opravdu musíme posílit tu parlamentní dimenzi, protože jako členové parlamentu eh, chceme přispívat ke Světové obchodní organizaci ale pokud jsme opravdu ve situaci, kdy se nedají docílit žádné viditelné výsledky, tak to potom nemá smysl. Minulý týden jsme o tom diskutovali tady na řídícím výboru VTO a pracujeme na reformním dokumentu s návrhy, jak reformovat tuto konferenci. V únoru to budeme ještě probírat ve Štrasburgu a potom to samozřejmě také dostanete ve výboru. A také to potom dáme všem ostatním zpřátelným parlamentům, aby potom v březnu byla možnost diskutovat o těchto reformních krocích, aby tato parlamentní konference potom byla tedy schopna vyprodukovat také něco pozitivního a smysluplného. A potom tedy se konala ta ministerská konference 11. Světové obchodní organizace. Tam také nevznikl žádný závazný dokument. Ty naděje na začátku byly také už velmi omezené, co se dá dosáhnout. Řešili jsme, jestli například je možné docílit eh, zákaz dotování eh, toho nelegálního rybolovu, abychom posilovali udržitelný rybolov. Byly zde různé oblasti služeb, které byly projednávaly, eh, elektronický obchod. To všechno bylo projednáváno, ale nedošlo k žádné dohodě ani k žádné dohodě, co se týče konkrétních dalších kroků. Takže možná to povede potom k bilaterálním dohodám, například o elektronickém obchodu nebo o jiných věcech, na kterých se hodly některé státy jako skupiny. Ale to samozřejmě není žádný multilaterální přístup. A v tomto smyslu si myslím, že musíme velmi intenzivně diskutovat o budoucnosti Světové obchodní organizace. Dva roky jsme měli přípravy, aby těch tři tisíce lidí nebo kolik se sešlo na týden Buenos Aires a potom z toho nic nevzešlo. Takže potom se Vystává otázka, jak je tento systém efektivní. A myslím, že i tam se je potřeba, abychom my jako Evropský parlament znovu nastartovali všechno a podívali se, jak tomu můžeme prospět. A myslím, že je to jedna z priorit pro náš parlament v tomto roce, aby tento systém mohl být zachován protože myslím, že eh, obchodní systém založený na pravidlech je zásadní pro hospodářství EU. Takže to bylo na úvod z mé strany. Teď dám slovo dalším členům delegace, pokud tedy chtějí promluvit. Paní Guinness ne, Winkler taky ne. Ima. <clears throat> Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si myslím, že ten váš úvod byl velice podrobný. Domnívám se, že se zcela jistě musíme zamyslet nad tím, jak má podle nás fungovat VTO a jak má fungovat i ta konference a jaký reformní mechanismus eh, máme navrhovat nebo o který máme usilovat. Eh, vy jste velice dobře vysvětlil, jak eh, tady strašné jsou ty výsledky, <clears throat> ale navzdory tomu musíme i nadále pokračovat v práci. Musíme si uvědomit, co, tam nefunguje nebo co nefungovalo a co máme dělat, aby se ty věci změnily. A myslím si, že v této fázi si musíme uvědomit, že ten dokument, který jsme připravili, zřejmě nebyl příliš zajímavý. Ten obsah eh, možná měl více hovořit třeba o občanské společnosti, o určitých ekonomických eh, operátorech, aby i ti všichni pak měli mm, pocit větší sounáležitosti s tou konferencí, aby více usilovali o to, co se tam vlastně děje, aby je to více zajímalo a aby tam protože pak tam byla vlastně určitá opozice tvořená takovými těmi myšlenkami populismu, extremismu, ehm, byly tam myšlenky proti globalizaci, byly tam takové určité extrémní nacionalistické uh, proudy. Ale na druhé straně jsou určité skupiny, které jsou pro mm, multilaterální systém. Musíme najít způsob, jak eh, se vlastně čelit této opozici a jak se dostat před. Měli bychom eh, se zamyslet nad tím, jaké máme třeba ty různé mezinárodní sítě, které se týkají třeba udržitelného obchodu, musíme mm, všem ukázat, že multilateralismus je cestou vpřed a myslím, že Evropský parlament v tom skutečně může hrát svou úlohu. Že může mít vliv, může stimulovat tuto debatu a může přinášet konkrétní návrhy. Děkuji. Nyní David Martin, prosím. Děkuji za slovo. Já samozřejmě souhlasím s tím, že to bylo všechno zklamáním. Byly zde asi tři věci, nebo vy jste hovořil o dvou. Chci říci, že ještě předtím, než došlo k té konferenci ministrů, tak tam ještě byla deklarace z Buenos Aires. A neměli bychom určitě podceňovat eh, to, že mm, ty jeho americké země se účastnily a že také se velice silně přihlásili v té deklaraci, že chtějí hájit systém VTO, eh, že chtějí hájit ten multilaterální systém. To bychom eh, neměli opomíjet. A také se tam v té deklaraci z Buenos Aires hovořilo o postavení žen a k té deklaraci se přihlásilo asi 110 zemí, které hovořilo o tom, že by se více mělo podporovat zapojení žen v obchodu, v obchodních organizacích, takže to bylo také pozitivní. No a teď, co se týče té konference ministrů, já musím souhlasit s tím, jak se to ohodnotil, ale zase bych eh, chtěl varovat před tím, abychom vylili dítě i s vaničkou. Měli bychom skutečně najít možná nějaký nový formát takové, takového setkávání, aby, který bude efektivnější, pro protože se tam setkávali zástupci všech zemí z celého světa. Mm, je důležité, abychom trvali na tom, aby se to nějakým způsobem změnilo. Mm, také si říci, že teď mm, procházíme dost obtížným obdobím. Také tam nebyli téměř zapojeni američané do toho procesu, což také tomu nepomohlo. Je pravda, že nepomohlo ani ta, ta problematická celková světová situace v obchodu. Ale jako zároveň tím nechci říct, že ty konference ministrů v budoucnosti by se vůbec neměly konat, nebo že by vůbec nebyly efektivní. Eh, Ukázalo se, jak je to náročné s více než 60 zeměmi najít nějaký společný rámec a definovat někdo tam má, některé jednotlivé osoby tam mají veto a některé státy mohou něco vetovat také. A my jsme si dobře vědomi toho, že je zde potřeba reform nejenom na té konferenci ministrů, ale i také v naší spolupráci a s tou organizací. A myslím, že je to velmi důležité, protože když jsme tou parlamentní konferencí VTO, musíme dále rozvíjet ten právní rámec. a chtějí s námi prohloubit, generální no, tajemník chce s námi prohloubit ta jednání a tu spolupráci. A myslím, že je zde potřeba ještě zlepšení té komunice mezi ministry a námi z parlamentu. A je potřeba tady zavést určitou pravidelnost, aby i ministři byli informováni a je potřeba jednat o cílech VTO. Jsou zde ty rozvojové cíle, je potřeba vyvinout nějaké rozvojové strategie, které budou zohledňovat tyto cíle. a bohužel se tam tedy, tedy nepodařilo vyřešit tuto otázku té podpory nelegálního rybolovu. Nepodařilo se tam dospět k dohodě a z toho vidíme, že je zde potřeba nový přístup a je tam potřeba posílit eh, systém urovnávání sporů. Děkuji. No, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych také poděkovat sekretariátu za to, že, nám, že nás jaksi provedli, pomohli nám během celého toho jednání. Bylo to samozřejmě zklamáním, o tom není žádná pochyba, ale zároveň bych chtěla upozornit třeba na jiné um, věci, k nímž došlo. Například eh, byli tam také zástupci třeba Mercosuru, došlo tam k určitému pokroku ohledně jednání která vlastně probíhala na okraji těch hlavních jednání. Také jsme tam se třeba setkali s Austrálií, se, se zástupci nebo s ministry obchodu Austrálie a také Argentíny a ta jednání byla velice cená a můžeme na nich dále stavět. Na té konferenci parlamentu, mm, tak já jsem tam také spolupořádala eh, část, která se týkala mezinárodních malých eh, a středních podniků a také eh, elektronického obchodu. Musím říct, že to bylo velice živé. Mm, více než hodinu pak padaly otázky mm, Samozřejmě jsou tam i určité, třeba Indie nebo mnoho afrických zemí vlastně vůbec zatím nejsou příliš ochotné eh, mluvit o elektronickém obchodu, jsou k tomu zdráhavé. Takže zde můžeme určitým způsobem eh, ovlivnit eh, hm, to myšlení, můžeme více zapojit lidi do debaty a mm, tím pádem potom i ti, i ty ostatní parlamenty mohou vlastně zase působit v těch dalších věcech, například se to týká té oblasti elektronického obchodu pro budoucnost. Já chci říci, že jsem také zklamaná tím, že ta, ty pokroky nebyly příliš velké, ale zároveň si myslím, že všechna ta ostatní jednání a ty věci na okraji potom povedou k některým úspěšným věcem. Děkuji nyní pan mm, David. Já budu stručný. Vím, že jsme všichni zklamáni tím, že tam vlastně nebyl žádný pořádný výstup z toho zasedání konference ministrů. Já jsem se toho dřív neúčastnil, tak vůbec bych chtěla říci, že mě třeba překvapilo, že se úplně všechny země zúčastnily, že to nikdo nebojkotoval, takže všichni tam byli přítomní, ale bohužel tedy třeba Indie, Čína, USA tam vlastně byli přítomny, ale nepomáhali nijak tomu, eh, aby se to nějak přetavilo do nějakých výsledků. Myslím si, že takové nejpalčivější téma nyní je nedostatek eh, členů toho panelu. Už teď se to dostává téměř do určité krizové situace. Jedná se tedy o ten panel řešení eh, potíží, řešení sporů. Eh, USA chce v současnosti informovat o Eh, těch eh, překážkách, o těch celních překážkách, které chce vůči vývozu. Eh, takže se očekává, že teď tam budou nějaké určité spory nebo žádosti o řešení, takže je důležité, aby tam mm, aby to fungovalo a aby i parlamenty se zapojily do toho, aby tam mm, aby se toho účastnili aktivně. No a pak, co se týče těch, ale jak říkala Emma, byla tam velice um, efektivní ty bilaterální schůzky, protože tam byli všichni a bylo to důležité, bylo to užitečné. Chtěl bych také poděkovat i týmu asistence delegace protože to, nám v tom byla nápomocná. Nakonec ještě paní Hautala. Děkuji, pane předsedo, děkuji také za mm, dobré zpravodajství o této věci. Co se týče názoru zelených, prosazování pravidel je klíčové a stejně jako kolega nebo kolegy někteří hovořili, eh, tak věřím, že je důležité, aby se tam dořešil ten mechanismus řešení sporů, Protože pokud nebude mm, možné zaručit prosazování pravidel VTO, tak jak můžeme pak někdy věřit tomu, že ta organizace potom třeba přinese nová pravidla pro oblast elektronického obchodu nebo jakékoliv další oblasti. Takže je velice tedy politování hodné, že USA bojkotuje jmenování nových členů třeba toho odvolacího senátu. A chtěla bych ještě říci, že kritika USA vůči tomu eh, mechanismu řešení sporů možná má určité eh, odůvodnění, takže o tom bychom měli hovořit. Pak bych ještě chtěla říci, že tam vlastně bohužel došlo k tomu, že, že to vlastně bylo ve stejném eh, termínu jako tedy mezi VTO a mezi OSN. Eh, také by tam ještě měl být dialog s Světovou bankou. Myslím si, že zcela jistě by Světová banka se toho měla účastnit a možná i náš výbor by v tom měl něco učinit. Třeba mě měl přizvat eh, hosty z jednotlivých organizací, ale já si myslím, ještě mám takovou obecnější poznámku k tomu, jak funguje náš parlament. Já si myslím, že zkrátka nemáme žádný mechanismus, eh, který by se mm, zabýval tím, jak je plněna agenda 20, 2030. Ale to je taková obecnější, obecnější komentář. Ano, děkuji. Já chci říci, že komise rovněž eh, zhodnotí, jak eh, dopadly výsledky této konference. Možná eh, Denis Nedenen za komisi bude mít k tomu první poznámku. Děkuji, pane předsedo. My jsme Eh, vzali v úvahu to, mm, názory, které jste vyjádřili. Eh, toto nějakou dobu potrvá, je ještě brzy. My, stejně jako ostatní, eh, členové se stále zvažujeme důvody, proč byl ten výsledek takový, jaký byl, což byl velkým zklamáním. Ale chci říci, na úvod našeho posouzení, jak ta situace vypadá, je v souladu s názory, které jsem slyšela, že tady, slyšel tady eh, dnes ráno. Eh, samozřejmě budeme k tomu přistupovat s otevřenýma očima. Je tady eh, řada existujících problémů, mm, nové problémy, nejistota, vysoká míra nejistoty, které vyvolává postoje eh, americké eh, administrativy, snaha blokovat práci mm, VTO. Pak je tady obecně nedostatek politického vedení. Tady bych řekl, že věříme, že větší politická podpora. V neposlední řadě to, co dělají poslanci ve VTO, je nutné, abychom zdůrazňovali možnost úspěchu VTO. Takže uděláme, co jsme mohli, abychom tyto šance posílili. To znamená, že budeme vlastně dávat na stůl konkrétní návrhy, co jsme dělali v posledním roce. Eh, ne, ten leadership se eh, vlastně projevuje konkrétními návrhy. Eh, pokud nebude schopnost se dohodnout v ničem zemědělství, to má dominový efekt na další problémy. V důsledku toho mm, ministerská konference se nedohodla a to je znepokojivé, protože to vyvolává nejistotu co do budoucna a posiluje to podle našeho názoru potřebu rozšíření přístupu mm, e, větší, vnesení větší flexibility do jednání, což asi bude e, předmětem jednání v příštích měsících. Co se týče mm, mm stránky, jak tam byla, e, nebyly to multilaterální, ale plurilaterální, byla to celá řada prohlášení, často to bylo hodně členů, které budou základem pro příští diskuse. My se budeme um, um, tomuto systému věnovat. Na druhé stranu mě se domníváme, že jednání o dotacích rybolovu se znovu rozjedou a to je bod mm, pořadu, který e, vlastně odráží mandát, zachází to za mandát e, VTO a blíží se to mandátu SDG. Také se zaměřuje, budeme zaměřovat v příštích měsících nejenom na vyjednávací funkci, ale na institucionální funkci VTO, kterou podpoříme. Také se budeme aktivně zabývat druhým velkým problémem ve VTO, což je e, řešení sporů a jmenování e, členů odvolacích orgánů. Komisařka Malström to považuje za velké riziko pro systém, e, tady bych řekl, že to je prakticky existenční riziko pro ten systém. A proto no, politické pětí se bude zaměřovat na toto. Pak budou další možnosti tomu věnovat um, strany tohoto parlamentu v příštích měsících, až se situace vyjazní. První um, Otázka se bude řešit. Eh, paní komisařka Mástrem eh, přijede na schůzku do Davosu. Děkuji. Strategie musí um, to odrážet, eh, se týče Indie, USA, a roli, jakou může se hrát Unie. Také konkrétní návrhy. jak eh, přimět ostatní, aby zůstali u toho multilaterálního systému. Takže máme, eh, budeme být jistě další eh, možnosti, jak toto projednat. Jak už jsem řekl, ehm, my jako parlament, tak je naše povinnost ehm, prezentovat reformní balíček na parlamentní konferenci a Eh, budeme přesvědčovat kolegy z ostatních parlamentů, aby byli aktivnější. A pak chceme projednat budoucnost VTO se dvěma komisaři pře zemědělství. Komisaři pře zemědělství je vždycky jeden z nejdůležitějších bodů program na programu VTO, možná s nějakými dalšími také mm, řečníky, účastníky. Pak eh, bude workshop, tam budou externí experti, jak zlepšit práci VTO, tak aby to bylo součástí naší letošní agendy. Děkuji vám tedy za tuto diskusi o výsledcích C11. A přecházíme k bodu 20. Výroční zpráva o implementaci společné obchodní politiky. Spravodajkou je paní Saifi a já jí dám slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já prezentuji návrh zprávy, která se týká implementace společné komerční politiky. To analýza strat komerční strategie Evropské unie a já se opírám o čtyři referenční dokumenty. Strategie Vchod mm, pro všechny, rezoluce mm, Evropského parlamentu, ehm, investiční strategie komise v kruku připravování obchodní strategie komise dva roky do jejího zahájení a e, zpráva komise o provádění dohodovolnému obchodu z 9. listopadu. Ehm, realizace komerční politiky má několik prvků. Ehm, implementace legislativních nástrojů a komerční strategie. Já eh, kladu důraz na provádění a Mm, několik požadavků, které adresují na komisi. Důležitá je reciprocita při eh, aplikace zásad eh, hospodářské, hospodářské soutěže, jak v rámci obchodních jednání, tak eh, také nástroje, které realizujeme. Dále, a to se mi zdá velmi důležité, to, je, to musí parlament zdůrazňovat, mm, mm, musí reagovat okamžitě, v případě nefungování nebo nerespektování komerčních závazků. Unie musí využívat všech nástrojů, které má k dispozici a mm, ukázat, eh, projevit větší rychlost, co se týče implementace naší obchodní politiky a dbát na dobrou aplikaci tak, aby nebylo pozdě. A eh, já mm, žádám, aby implementace komerční politiky se stala nedílnou součástí strategie, obchodní strategie EU a proto požaduji aby e, lidské i finanční stroje byly navýšeny a aby byla vytvořena pro to, to tímto účetlem specifická služba v komise. Vrácím se k první e, zprávě Evropské komise a tady mě znepokuje, že evropské podniky nevyužívají plně komerčních preferencí té dohody. Komise toto musí rychle vyřešit, vytvořit, lep, zajištět lepší komunikaci a pomáhat firmám využívat této dohody. Je zásadní dále rozvíjet komerční možnosti, především pro malé střední podniky. A připomínám, že zpráva komise o implementaci této zprávy má specifickou část, která se týká malých podniků eh, která umožňuje lepší eh, analýzu a lepší situace malých podniků. A já bych se přála, aby byla stra- vypracovaná strategie pro vývoz malých eh, společností. Také je třeba, aby konční politika přispěla k obraně hodnot Evropské unie, aby mm, pracovala mm, odpovědnou zprávu hodnotových řetězců. Jsme o tom mluvili na první výměně nástrojů trvám na důležitosti transparentnosti a přístupu k informací a zlepšování kvality um, hodnocení dopadu. Žádám, aby všechny vyjednavací mandáty byly zveřejňovány a navrhuji, aby byl eh, tento mandát um, aktualizován každých pět let ehm, žádám, aby komise a členské státy vypracovaly skutečnou komunikační strategii a Mm, prospěch zúčastněných aktérů, aby dostali, dostávali odpovědi na své otázky. Eh, mm, I v, této zprávě jsou další prvky, na které chci upozornit, ale budu eh, mm, odpovídat na dotazy svých kolegů za S&D. Poli? Dank für den Vorschlag, aber ich glaube für uh Děkuji za ten návrh. Já mluvím za stinovou report, zpravodajku, tak chce poděkovat zpravodajce za velmi dobrý návrh, který vytváří dobrý rámec. co se týče těch materiálů a toho období co se týče těch otázek, které to pokrývá, jsme rádi, že se tam řeší řada našich priorit, obzvláště co se týče implementace kapitol TST. Můžeme ale dát komisi další konkrétnější doporučení. Některá jsou založena na již stávajících postojích, ale jsou tam i některé nové nápady. Například, jak bychom mohli lépe využívat síť delegací EU. Ten návrh je užitečný základ. Můžeme se snažit vyvodit nějaké závěry. Je ale také potřeba říci, že tam řada věcí chybí, jak kvantitativně, tak kvalitativně. Proto navrhujeme změny, které poskytují konkrétní pokyny pro sledování té implementace FTA. A snad dospějeme k dobrým kompromisům ve všech těchto otázkách. Děkuji moc. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat za tuto zprávu. Myslíme si, že je dobře vytvořena, co se týče podstaty i struktury, velmi dobře odráží ten geopolitický kontext a je velmi dobře vyvážená a my podporujeme většinu doporučení zpravodaje. Možná tam máme tři otázky nebo výhrady. a později doručíme nějaké pozměňovací návrhy. Jeden se týká odstavce 20, který zdůrazňuje potřebu lidské, navýšení lidských a finančních zdrojů v provádění obchodní politiky. Myslíme si, že je to pravda, ale je to pravda i v případě přípravy, přijetí a ratifikace obchodních dohod – a to bychom chtěli také zdůraznit. Například nyní jsme v situaci, kde máme tři FTA s Větnamem, Japonskem a Singapurem, které by měly být předloženy k souhlasu Evropskému parlamentu, ale je tam nějaké prodlení, obzvláště co se týče Větnamu. A myslíme, že komise by měla mít dostatečné zdroje na to, aby eh, vše předložila v dostatečném časovém rámci. Co se týče bodu 24, tam je potřeba eh, Evropského fondu, posílení účinnosti Evropského fondu. My si nemyslíme, že by to bylo řešení pro přizpůsobení se globalizaci a upřednostňujeme hlavně opatření na vnitrostátní nebo regionální úrovni která je možno vyvinout a přizpůsobit každé specifické situaci. A potom nám tady chybí více odkazů na digitální obchod a digitální strategii v této zprávě. Ale v zásadě do velké míry souhlasíme s tou zprávou a, jak jsem říkal, k těmto třem otázkám ještě budeme mít nějaké doplňující uh, návrhy, ale jinak se velmi těšíme na naše další jednání. Děkuji moc a nyní Karolin. Děkuji za ten návrh. Jde tady o velmi důležitou zprávu ohledně implementace obchodních dohod. Vím, že to vždycky nefunguje tak, jak bychom si přáli. Především to sledování je potřeba zlepšit. A to musíme také jasně vyjádřit. Pro mě bylo důležité především že ty dohody mají být nejen uzavírány, ale potom skutečně také prováděny. A tento proces implementace musí být velmi dobře sledován, aby bylo možné okamžitě reagovat, pokud se vše neuplatňuje. Důležité jsou samozřejmě také sociální partneři v rámci různých for občanské společnosti a podobně. Samozřejmě by bylo také dobré, aby byly eh, finančně podporovány a eh, aby, byla podporována, aby byly podporovány osvědčené postupy. A je potřeba také prosazovat tu kapitolu udržitelnosti a sankce by měly být až poslední možností. Je potřeba v budoucnu zapojit sociální partnery. Evropský parlament je pro mě také důležitým bodem, kde musíme od začátku eh, toho mandátu až do konce mít informace a být zapojeni. Důležitý je také boj proti daňovým unikům, ale chybí mi zde ještě boj proti korupci. Další bod, o kterém bych chtěla ještě hovořit, Eh, se týká digitálních služeb, tady musíme zdůraznit, že současné standardy eh, ochrany dat musí být uplatňovány a je potřeba eh, mít odpovídající klauzule v dohodách. Chci poděkovat zpravodajům i stínovým zpravodajům za dosavadní práci. Děkuji moc. A nyní odstavec 22. K tomu bych se chtěl osobně vyjádřit role delegace EU. Um, Možná bychom tu, tu otázku mohli také namířit na paní co? Takže jakou úlohu mají, má Evropská služba pro vnější činnost eh, v tom procesu provádění dohod, obchodních dohod? Mm, já mám pocit, že zde zatím je to všechno takové dost rozškatulkované, každý se hraje na vlastním písečku. A někteří jsou na té politické straně, mm, a neexistuje zde nějaký komplexní koncepční rámec, jak podporovat provádění těch obchodních dohod. To je tedy takový můj osobní pocit z této situace. A druhá věc. Hmm. Nemáme žádný takový nějaký standard, který by byl v tom provádění. Hmm. Některé delegace se tomu věnují do velké míry, tomu, jak jsou ty dohody prováděny a ostatní to jenom tak eh, v uvozovkách monitorují. Takže neměli bychom mm, stanovit nějaký, nějaký standard, nějaké, nějaký normativ pro to, jak se mají delegace podílet, jak mají spolupracovat na tom provádění obchodních ustanovení a dohod. Některé delegace pracují velice usilovně v některých delegacích se toho zase tolik v tomto ohledu neděje. Jak můžeme zlepšit práci svých delegací po celém světě za účelem řádného provádění dohod, obchodních dohod? Takže paní Vaco, prosím, máte slovo. Paní Raco, pardon. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedo Langere. Děkuji za možnost vyjádřit se k tomu několika komentáři, ale já bych ještě možná ráda řekla pár slov eh, přímo o té zprávě, ještě předtím, než se dostanu k tomu, jakou mají eh, delegace EU roli v provádění nebo v podpoře provádění těch eh, obchodních dohod. Takže zaprvé chci říci, že velice vítám podrobnou zprávu Evropského parlamentu, která se týká provádění společné obchodní politiky a těch prováděních eh, těchto zpráv. Víme vlastně, že to je poprvé, kdy k tomu došlo, k takové zprávě, kdy se vlastně v jedné zprávě mm, díváme na provádění všech dohod o volném obchodu také se těším i na návrhy a komentáře jednotlivých poslanců nebo jednotlivých členů tohoto výboru, jak eh, obohatit naše práci. No a nyní, co se týče otázky spolupráce delegací Unie, chci říct, že tyto delegace mají zásadní roli, když hovoříme zejména se to týká delegací, eh, které působí v zemích, kde už se provádí ty dohody FTA, nebo kde už je to delší doba. Chtěla bych třeba zdůraznit práci delegace v Soulu, protože tam dochází k provádění dohody o volném obchodu s Koreou už více než pět let. Máme dobré zkušenosti. Základní úlohou delegace je pozvat k jednomu stolu zástupce velvyslanectví toho příslušného státu a také obchodních organizací a identifikovat eh, veškeré případné překážky nebo problémy, které zabraňují řádnému provádění dohody o volném obchodu. Velice často existuje pouze taková tenká hranice, mezi, tím, mezi prováděním té dohody a mezi odstraňováním překážek na trhu. Takže delegace, nebo samotná Evropská služba pro vnější činnost a delegace v tom mají velkou úlohu. Také mají úlohu i v tom, aby monitorovali provádění dohod jednotlivých kapitol, jednotlivých oblastí. Opět uvedu příklad Koreji ještě jednou protože tam jsou i určité například sektorové kapitoly, které se týkají třeba léčiv a tak dále. Takže tam v těch jednotlivých odvětvích eh, mohou identifikovat problémy, mm, nějaké zádrhele, pak mohou zorganizovat setkání různých pracovních skupin, eh, kde potom hovoříme o těch jednotlivých věcech s naším partnerem. Takže to je jejich důležitou rolí. Ale tím, jak se stále zvyšuje počet dohod o volném obchodu, tak tím musí docházet k určité priorit, k určitému stanovení priorit, pardon. Děkuji, paní, paní Saifi. Děkuji. Já chci poděkovat všem svým kolegům za jejich eh, příspěvky. Ehm, je tady velký konsenzus, co se týče širší orientace našich diskusí. Já chci reagovat na mm, otázku týkající se slavnosti určitých delegací a chvíli mm, jiných. Já jsem poslouchala všechny příspěvky pečlivě k od digitálnímu obchodu. Asi by bylo dobré tuto otázku prohloubit v otázku tedy digitálního obchodu. Já budu mm, čekat na vaše pozměňovací návrhy a jsem ráda, že e, mohu spolupracovat se stínovými zpravodaji. E, no, no, je to důležité. No. Ano, je to samozřejmě důležitá zpráva. Vítáme mm, tuto zprávu našeho zpravodaje. Pozměňovací návrhy prosím předkládejte do 13. ledna, což se, pardon, do, pardon, do 30. ledna, což se kvapem blíží, je to možné podávat tedy toho dne do 12 hodin dopoledne. Takže ještě jeden týden máme na možné předkládání pozměňovacích návrhů, pak bude taková 19 a 20. února proběhne taková ještě, budeme na schůzi ještě, ještě probereme ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Tak, děkuji a nyní bod 21. Eh, Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů. Naším zpravodajem je pan Bent Bentsen. Je přítomen? Vypadá to, že má ještě nějaké jiné povinnosti, ale každou chvíli přijde. We will make uh, a break of... Uděláme si krátkou dvouminutovou pře- přestávku a mm, počkáme na pana zpravodaje. <laughs> Okay, so I reopen the session and uh, we have now... Takže po, můžeme opět pokračovat. Dostáváme se k bodu 21. Výklad provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů. Já sám to osobně pozorně sleduji, protože jsem také klíčovým vyjednavatelem, eh, vyjednavačem o těch věcech, které ještě zbývají nedořešené, to znamená sdílení informací o mezinárodních dohodách. Já společně s panem Brokem jednáme s radou už asi eh, roka půl, pokud se nemýlím, a není to vůbec lehké jednat s radou respektive s její právní službou, abychom dosáhli takové dohody, která jasně reflektuje mm, ducha Lisabonské smlouvy. Měli bychom mít k dispozici stejné informace, jako má rada. Měli bychom se dělit o všechny podrobnosti ohledně těch eh, nových jednání, už od těch prvních reflexních dokumentů, ohledně vyjednavacího mandátu i ohledně informací, které se týkají provádění těch obchodních dohod. Mm, něk... Ale máme zde například Komise se zavázala, že generální ředitelství pro obchod nám bude poskytovat jasné informace, je to takto přislíbeno, ale nefunguje to tak ve všech výborech Evropského parlamentu, protože je zde mnoho výborů, které mají různé, nebo kterých se týkají různé mezinárodní dochod, dohody, třeba výbor pro rybolov, tam jsou různé mezinárodní dohody o rybolovu, ale ten výbor třeba nedostává informace v takovém rozsahu, jako by měl. A pak ještě zde druhá velice důležitá otázka, která se týká těch jednání. Nemělo by být mm, obvyklou praxí to, že komise schválí prozatímní uplatňování nějaké obchodní dohody, aniž by Evropský parlament k tomu dal souhlas. Protože i zde máme jasný závazek ze strany komisařky Malstromové, že k tomu nebude docházet, ale vlastně týká se to pouze té mm, oblasti obchodu a těch eh, dohod, nebo je ještě mnoho dohod, kde je naprosto nejasné, že i Evropský parlament by v tom měl mít svůj vliv. Takže mě v rámci několika parlamentních výborů se teď přemýšlí o tom, jak eh, s tím naložit a že tedy možná Evropský parlament by vůbec nemusel vydat souhlas eh, a tím pádem tedy by se ty smlouvy neměly prozatímně začít uplatňovat. možná by tam... Je to taková trochu mm, ožehavá situace nebo strategie, protože by měla dopad i na třetí stranu a já sám nejsem příliš zastáncem takové strategie. A pokud bychom se chtěli takové strategii vyhnout, tak společně s panem Brokem jsme minulý týden na konferenci předsedů navrhli něco jiného, a to, abychom mm, připravili určité podání k Evropskému soudnímu dvoru. Politická frakce souhlasili a pan předseda napsal dopis naší právní službě, aby právní služba připravila takové podání No já doufám, že to trošku bude mít nějaký ohlas na radě a že to přinese výsledek. Já si myslím, že opravdu, nebo já jsem ochoten uh, jít k soudu, pokud výsledek nebude příští měsíc. Samozřejmě nebude to asi moc dobrá vizitka, na veřejnosti, že, se, že vlastně žalujeme radu nebo že mm, musíme probírat věci u soudu, že se musíme soudit, ale mělo by to přinést větší transparentnost a také rovné postavení, rovné zacházení a jde zejména o to, aby Evropský parlament mohl řádně plnit svou povinnost eh, kontrolovat nebo dozírat na to provádění těch smluv. Čili to je takové shrnutí jednání, která nás ještě čekají. A teď dávám ještě slovo panu zpravodaj, kterým je pan Bent Bentsen. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat za eh, tyto informace z eh, přímého jednání v této oblasti. My jsme eh, již mm, tady diskutovali v prosinci 2017, kdy jsme projednávali ehm, problémy. Návrh stanoviska je online a lhuta pro pozměňovací návrhy je 26. Ehm, to znamená tento pátek jak mm, už bylo vysvětleno, mluvili jsme o tom loni. Mm, problém, který jsme viděli především s eh, externí službou, ignorovali právo parlamentu stanove, daného smlouvou, co se eh, týká smluv eh, s třetími stranami předběžně před souhlasem parlamentu. My o tom jsme jednali minule, aby parlament byl informován během eh, eh, životnosti nebo životního cyklu mezinárodních dohod a především o jednávacích mandátech. To je tedy eh, obsahem mého návrhu stanovisku. že to byla diskuse, která jsme se většina z nás shodla, takže já se těším na návrhy jak zlepšit tento text ehm, ze strany kolegů. Pozměňovací návrhy nebudu opakovat, všechny ty problémy také mm, zmínil předseda. Slyšeli jsme, co řekla paní Malstrom. Těšíme se na lepší chování z jejich strany do budoucnu. A to se odráží i v tomto stanovisku. To jsem tedy chtěl říci velice stručně. Děkuji. Děkuji. Ehm, podporuji vaši zprávu. My vždy Eh, žádáme o mandát k jednání a zveřejnění, ale především jako první žádáme, abychom my jako poslanci ten mandát dostali. Co se týče Maroka, jsem dostal dopis od rady jako reakce na naši požadavek. My si říkáme, my jsme v procesu jednání toho článku 40 a počkáme až do, po skončení jednání. Ale to je šílené. My máme právo na ty informace. To je nelegální, co dělá rada. Já doufám, že um, můžeme um, tím, že se obrátíme na soud, za vybíjet určitý tlak na radu. Pan Šolc, eh, Helmut. Eh, děkuji za poznámky na úvod. Já plně sdílím ten váš názor, že musíme bojovat až do konce. To znamená, musíme zmínit i otázku mm, možnosti soudního dvora, abychom uplatnili své právo. Ale abych se dostal k podstatě, tak chci dodat tři body, které bychom měli projednat mezi sebou. Že bychom měli ehm, řešit i otázku hodnocení dopadu jako součást celého balíčku interinstitucionální strategie. Hmm, Pak tady byla studie, která se týká hodnocení dopadu na lidská práva FTA. Otázka je, je transparence dostatečná, nebo bychom měli mít integrovaný přístup, co se týče začlenění lidských práv? A e, problematika toho, jak zajistit, aby to bylo dostatečné, tady je podmíněta jednání. E, vynutitelnými mechanismy, nástroji a podobně. Současně tento náš návrh není um, v interinstitucionálních dohodách i mělo by to být i v metodologii. Transparentnost, tady souhlasím, to by mělo pokrývat i regulační spolupráci, protože my tady zacházíme za rámec um, výboru INTA, týkáme, se jiných oblastí, že potřebujeme dohodu, která uh, i z externího hlediska, externí činnosti Evropské unie tedy ty, ty činnosti v jiných oblastech. Také chci dodat, že potřebujeme transparentnost aktivit komise a dalších mezinárodních institucí, co se tedy děje. Co se děje ve VTO, kde už máme poměrně dobré informace OECD a podobně, tak abychom měli eh, stálou výměnu informací eh, ohledně toho, co tam dělá komise. Děkuji. Nějaké další eh, přihlášky do diskuze? Není tomu tak, takže dám slovo komisi. Paní Joana Lešuk. Děkuji. Já chci jenom připomenout, že politické hodnocení implementace celé dohody, interinstitucionální dohody o lepší regulaci, proběhlo 12. 12. Eh, ve Štrasburku a pokrok agendy lepší regulace eh, byl eh, za na vědomí všemi třemi institucemi a bylo to Eh, součást našeho mm, závazku podle článku 50 dohody, která eh, probíhá to každý rok. Co se týče praktických uspořádání mezinárodních dohod, tak doufejme v úspěšné uzavření eh, tohoto bodu. Děkuji. Takže jste spokojeni k článku 40, čekáte pan Benz, náš zpravodaj. Hmm, děkuji za ty komentáře. Já mm, beru na vědomí, co řekl pan Scholz a těším se, jaké dostaneme pozměňovací návrhy. Dobře, takže lhůta je 26.1. v poledne. březnu nebo dubnu budeme hlasovat ve výboru. Děkuji vám. Teď máte trochu delší pauzu na oběd, ale chci vám připomenout, že naše slyšení o screeningu investic začne ve 2.30. Nikoli ve 3, ale ve 14.30 začneme programem dnešního odpoledne. Dobrou chuť.